rád bych poblahopřál všem kolegům, všem oběma dvěma kolegům eh, hodně štěstí do práce. Pan eh, Brice Ortefe předal eh, předsednictvu žádost o obhajobu své parlamentní imunity v rámci jednoho právního případu, který probíhá v Paříži podle článku 7 odstavce 1 jednacího řádu byl tento návrh předán výboru pro právní záležitosti. Podle pravidla 87a6 jednacího řádu předseda konference předsedů mě informoval, že nepadly žádné námitky, doporu